people have come as our yeah. risk. No, I know it's embarrassing. That is translation in everything. All or less, yeah. Meine Damen und Herren, ich darf Sie zu der Gemeinde... Dámy a pánové, já vás eh, nyní vítám na společném zasedání AFETu ASEDE, také jménem paní Fortigy. jsem zvědavý, jak toto slyšení proběhne. A e, vítám tady naše čtyři hosty, e, které e, prosím, aby se vždy vešli se svými úvodními analýzami do nějakých 3-4 minut. 2. října jsme zde konstatovali, že <clears throat> to, eh, co jsme si představili, tedy nebude možné eh, nebude možné dokončit do konce roku, bude třeba určité prodloužení a to znamená, že s tím souvisí určité akce. Dosávadní interpretace je taková, že eh, postupně, ne, že postupnou implementaci Minsku můžou být postupně rušeny sankce, ale že eh, po úplné implementaci mohou být eh, zrušeny úplně. A myslím si, že nás eh, mimořádně zajímá politické, vaše politické hodnocení. Minsk samozřejmě je třeba, aby byl naplňován oběma stranami. To, že na ruské straně se to neplní, to víme. Ukrajina eh, nemá přístup a nemá kontrolu nad svou hranicí k Rusku, což je naprosto rozhodující bod eh, minských dohod, pokud tomu správně rozumím. A samozřejmě by mě také zajímalo, jak dohody z 2. října o odsunu eh, různých eh, druhů těžkých i lehkých zbraní. Eh, slyšeli jsme tedy, že určitý pokrok je, ale jestli to má opravdu účinek. Další otázka je, jak můžeme tedy přispět Eh, k reformám eh, v Kijevě, to hovoříme o tom procesu regionalizace, to je určitě součást této otázky. A rovněž mě zajímalo, eh, zda je politicky významné to, že nyní toto přerušení energetického zásobování, zásobování Krymu elektřinou, co to může Eh, znamenat a jestli je to alibi pro Rusko, aby eh, na to nějak reagovalo. Zatím tedy zatím co tedy eh, v Kijevě panovalo přesvědčení, že zatím není dobré nějak dále přidávat napětí do situace, čili otázka je, jak eh, tedy pokračuje dále ta obnova síti. Čili eh, tady, aby to nebylo eh, pro Rusko alibi, že se Ukrajina izoluje od, od Krymu. Také bych chtěl přivítat pana Plenkoviče a dát mu možnost jako z toho šéfovi delegace pro Ukrajinu v Evropském parlamentu. Děkuji, drahý Elmare. Především bych vás chtěl všechny poděkovat a všem poděkovat a mm, zejména panu Brachovi a paní Fortize za toto zasedání eh, k implementaci minských dohod z Bruselu. A eh, jsem také rád, že jsou zde zástupci eh, německého ministerstva zahraničí, ukrajinského Eh, ministerstva zahraničí a dalších. Jakožto šéf meziparlamentního orgánu pro eh, styku s Verchovnou radou jménem Evropského parlamentu. Eh, víme, že jsou zde kolegové, kteří jsou aktivní ve stazích s Ukrajinou a mohu říci ze své funkce, že Ukrajina je Eh, kontinuálním předmětem našeho dialogu. My jsme nedávno v Kijevě eh, eh, měli rozhovory s prezidentem, s ministerským předsedou a s parlamentem v Kijevě. Minsk je v současné době jediný politický proces, který může vést k plné a Eh, úplné integraci eh, obou eh, oblastí zpátky do Ukrajiny. To jsou věci, na které se soustředujeme a je naprosto zásadní, aby OCE, e, zejména ty monitorovací mise s novým zástupcem panem Zajdekem, který je z New Yorku a je zároveň zkušeným rakouským diplomatem, tak toto je velmi důležité. Eh, také, aby pokračovala práce paní Tariny. <clears throat> Také chci říci, že pro nás je důležité eh, rozlišovat, kdo plní a kdo neplní své závazky. Je jasné, že eh, ze strany ruské delegace plnění nevidíme. Týká se to, tedy sledujeme všechny závazky a postup a vidíme, že ukrajinští kolegové jsou těmi, kdo se snaží Eh, na tom pracovat a snažit se vyhýbat situaci, kdy mohli být vyněni z nedostatku pokroku. A z tohoto hlediska eh, je podporujeme, aby si eh, počínali velice zralým způsobem, zejména pokud se týče procesu ústavních reform. Rada před několika měsíci Eh, bohužel eh, způsobila eh, značný, značné otřesy a dokonce šlo o životy a několik životů bylo ztraceno. Takže pan Makej nám následně seznámí s novou perspektivou, tak jak to vidí Ukrajina. Také mm, je nám líto těch ztrát životu od září do dneška přišlo o život 32 ukrajinských vojáků. To je samozřejmě daleko méně než eh, před Minskem 2, ale pořád je to ještě hodně. 8 tisíc ztracených životů během eh, agrese proti Ukrajině je prostě příliš mnoho. Eh, je třeba chránit každý život a je třeba plně respektovat klid zbraní. Z tohoto hlediska ukrajinská delegace by měla, stejně jako obě strany, by měly udělat všechno pro to, aby eh, okupované eh, části Donbasu nebyly zcela odpojeny od eh, problematiky Krymu. Ten, ten problém je stejný podle nás a proto ho nelze ignorovat. Takže s podporou eh, evropské perspektivy pro Ukrajinu a pro asociační dohodu eh, se velice těšíme eh, na výměnu názorů s přítomnými diplomatickými zástupci. Děkuji vám. Také děkuji. Já myslím, že se můžeme pustit rovnou do prezentace dám slovo panu Johannesi Regenbrechtovi, který je eh, zvláštní vyslanec pro Ukrajinu a šéf eh, speciální jazyky pro Ukrajinu Německého ministerstva zahraničí. Eh, děkuji vám, vážený pane předsedo Broku, pane Plenkoviči, paní předsedkyně Fortigo, vážené dámy a vážené pán, pánové poslanci, vážení kolegové a kolegyně. Děkuji vám za pozvání v této debatě. Možná vzhledem k tomu, že čas je krátký, bych se velice rád pokusil o stručnou bilanci. Můj eh, francouzský kolega Rafael de Lagarde eh, vás potom eh, seznámí s perspektivami dalších Eh, dalšího vývoje a pokusíme se také odpovědět co nejpřesněji na otázky pana předsedy. Eh, v minském procesu jsme dosud dosáhli tři věci. Za prvé máme vojenskou deeskalaci na vzdory křehkému příměří. Za druhé máme funkční politický proces pod vedením třístranné kontaktní skupiny v Minsku. Jsou zde čtyři pracovní skupiny, které se setkávají téměř týden, každý týden politika, hospodářství, humanitární věci a otázky bezpečnosti a příměří. A e, je to pod dohledem takzvané e, normandské skupiny. A také měli jsme také v oblasti sociální a hospodářské první eh, skutečné eh, dohody a nápady na projekty, eh, které tedy pokračují navzdory těžkým okolnostem. A musím říci, že je to také díky intenzivním osobním angažmá spolkové kancelářky Merkelové spolu s, před, s prezidentem Olandem a také ministrem Steinmeierem. Eh, dá se říci, eh, že eh, se minulý měsíc podařilo velkou eskalaci odvrátit. Mohlo tam dojít k masivní vojenské eskalaci, nedošlo k ní a musím říct, že navzdory teroru ve Francii a dalším problémem. jsme plně soustředěni na Ukrajinu. Problematika ruské agrese vůči Ukrajině eh, ta nám nemizí z radaru a nadále eh, se musíme a budeme muset zabývat plněním minských dohod. Eh, navzdory nepříliš masivnímu klidu zbraní se podařilo ten minský proces uvést do určitého pohybu, nicméně ukazuje se, eh, že ten, eh, ten, ten klid zbraní je nadále velmi křehký. Eh, všichni zúčastnění si musí uvědomit, že další deeskalace a také naplňování odsunu zbraní těžkých i lehkých je důležité pro Eh, politický proces. Bez trvalého příměří si nelze představit, jak by eh, mohly v Donbasu eh, proběhnout volby a jak by mohl být nastaven veřejný pořádek. My chceme opravdu ověřený, ověřený klid zbraní a někdy v první polovině roku 2016 by se za tohoto předpokladu mohly opravdu Eh, opravdu konat eh, volby. Eh, Ukrajina by se mohla ujmout kontroly nad svými východními hranicemi a měli by odtáhnout nelegální vojenské formace. Takže tak to vypadá a tak to bude vypadat i na přelomu roku. Teď bych se chtěl zaměřit na dohody o o odchodu vojsk, humanitární témata a hospodářství a pan kolega, jak říkám, se potom bude zabývat perspektivami politického procesu. Eh, co se týče první, příměři z 1. září, eh, došlo eh, k značnému útlumu ozbrojených konfliktu To fungovalo zhruba dva měsíce od konce října, nicméně přibývá případů porušování klidu zbraní, zejména v oblastech kolem Doněcka od 25. Eh, listopadu eh, došlo k mírnému sklidnění, ale přece jenom těch konfliktů eh, dále přibývá. V listopadu těch případů bylo více než v říjnu. Je to tedy tím, že dohody o Eh, stahování zbraní, zejména na straně separatistů, ale také na ukrajinské straně, se neplní úplně přesně. Mělo to být 11. Eh, 12. listopadu dokončeno, ale pozorovací mise obce dosud eh, neohlásila, nemohla oficiálně vyhlásit konec stahování zbraní, poněvadž tam spousta zbraní, které dosud nebyly nahlášeny, a e, blízko těstičných e, linií e, dochází k jejich přesunům. Těžké zbraně nad 24 mm, nad 120 mm ráže už měly být dávno pryč. Se, se snaží podruhé zde rozpoutat příslušnou kampaň byly, bylo eh, registrováno zhruba tisíc zbraňových systémů a tady je třeba, aby každá tato zbraň byla nahlášena také odkud a kam se přesouvá. A dokud nebude dokončen, dokončeno stahování jak lehkých, tak eh, těžkých zbraní, tak se dál nepokročí. Eh, druhá věc, eh, rámcová smlouva o odminování na obou stranách. I tam jsou velké obtíže. Už před dvěma týdny mělo tedy mm, dojít Eh, k dohodě o prioritních oblastech odminování, ale jsou zde různé problémy, takže pozorovací komise pozvací mise obse eh, je skeptická, že, se, že by k tomu došlo ještě letos. Nicméně vyvíjíme maximální politický tlak, poněvadž toto je také eh, předpoklad eh, humanitární pomoci a tak dále. K těm humanitárním oblastem tady máme vyslance Tonio Frische, který to angažovaně eh, vede z Švýcarska. Máme dále pracovní skupinu eh, pro hospodářství, zde to koordinuje pan Fischer z Německa a koordinují se zde také humanitární organizace, které se musí nechávat něk- už v posledních měsících registrovat. Eh, třeba lékaři bez hranic jsou značně šikanováni. A z obou oblastí museli eh, být evakuováni a to má samozřejmě negativní dopady na zdraví lidí eh, právě v této oblasti. Eh, ukrajinská strana, tu jsme žádali o to, aby otevřela více checkpointů a Eh, aby zde byl dosažen větší pokrok. Pokud se hospodářství týče, tak tady jenom několik takových eh, drobností, drobných snímků. Eh, v květnu a červnu nebyla ochota o tomto pracovat, nicméně od podzimu je to daleko lepší. Pracovní skupina pro hospodářství umožňuje Ukrajinu přicházet iniciativami tak, aby Eh, tedy eh, nemohlo Rusko tvrdit, že jsou separatistické oblasti odblokovávány. Eh, dále jsme začali, nebo nastalo vyplácení penzí ze strany Ukrajiny a to je vlastně úkol, který si odvazli Německo a Francie z Minska. Máme dvě mobilní centra u linie a další, další bankovní vozidla eh, na Ukrajině. Eh, takže k těm mají penzisté přístup. Eh, máme také zkušební komisi pro rehabilitaci sítí pitné vody v oblasti Doněcka, tam se kontroluje, také se tady opravují vodovody také máme dohodu o tom, že poškozené koleje a e, e, elektrická vedení se také budou opravovat. To je dobré pro obě strany. E, na závěr bych chtěl říci, že jsou tady politické signály, chceme konsekventně pokračovat dále a máme velké výzvy teď na konci roku a samozřejmě je jasné, že sankce, jak řekl pan Brok, mohou být eh, změněny nebo zrušeny až po úplném naplnění minských dohod, eh, čili my se právě připravujeme na prodloužení sankcí, Eh, které dosud eh, tedy by měly vlastně zatím končit k 31. lednu příštího roku. A ještě ke Krymu. Skutečně eh, zásobování Krymu elektřinou je velice ohroženo tím, že byly poškozeny ty čtyři stožáry pro elektrické vedení. Jeden z nich je mezi tím opraven a Ukrajina se zavázala, že do konce roku Eh, obnoví dodávky elektřiny a Rusko eh, nebude mít eh, žádnou záminku pro to, aby mohlo zase Ukrajině něco vyčítat. Děkuji vám. A nyní dostává slovo pan de Lagarde, který je ředitelem pro Rusko a východní Evropu, tedy zástupcem ředitele v ministerstvu zahraničí. Děkuji. Děkuji, pane předsedo výboru pro zahraniční záležitosti, panu Plenkovičovi a paní podpředsedkyně také pro obranu, výbor pro obranu a bezpečnost, dámy a pánové, kolegyně, kolegové. Děkuji za pozvání na tuto veřejnou debatu. Můj německý kolega Johannes Regenbrecht právě naznačil, řekl, jaká už proběhla cesta u minských dohod. A já chci zdůraznit, jak vynikající spolupráci my máme s Německem na všech úrovních, až po tu nejvyšší mezi eh, od té nejvyšší, tedy mezi paní kancelářskou, pan kancelářskou, kancelářskou a naším prezidentem až po ty nejnižší úrovně. A teď se tedy podívejme na budoucnost, na perspektivy. Naší prioritou pochopitelně je konsolidovat bezpečnostní situaci přímo na místě a rozvíjet tu politi- politické aspekty minských dohod. Minské dohody mají za cíl tedy pokročit u těch politických a bezpečnostních vlastně záležitostí. Je to jedno soukolí je potřeba tedy nastolit eh, důvěru v rámci politických disk- diskusí a je potřeba ty politické diskuse vést, abychom dosaho- dosahovali příměří. Bohužel dochází od začátku listopadu k porušování tohoto příměř, příměří. Naši šéfové eh, států a vlád definovali určitý úsek právě pro rozvoj těch politických aspektů minských dohod. Bylo to v Paříži na summit summitu čtyř šéfů vlád, bylo to 2. října 2015 a bylo to, bylo to velmi významné datum v procesu, který běží od začátku minských dohod. Co s čím počítá tento úsek, tato sekvence? Jednak odstoupení separatistů od voleb, které byly rozhodnuty jednostranně a soulad v podstatě s ukrajinskými zákony a stanovení příslušného data po dohodě. Za druhé vypracování speciálního nebo zvláštního data pro tyto volby v rámci práce politické skupiny a samozřejmě k tomu potřeba eh, přijmout zákon, což později učiní rada. Za třetí, konání těchto voleb 90 dní po přijetí toho eh, zákona, imunita kandidátů po dobu kampaně, amnestie po volbách a za šesté, což je velmi důležité, vstup v platnost zákona o specifickém režimu místního řízení v Doněcku a Ugansku a, provizor, a bude to provizorně od tedy toho od data voleb, to bude provizorní fáze a potom definitivní vstup v platnost v den, kdy eh, OBSE bude považovat ten eh, volební proces za nespochybnitelný, pak už to bude trvale platit. Politická skupina se vlastně schází každý týden, většinou v úterý a ve středu v Minsku se všemi zúčastněnými stranami, tedy ukrajinskou, ruskou, separatistickou a pod vedením koordinátora OBSE. Tak tato pracovní skupina nadále pracuje na identifikování těch klíčových okamžiků pro vypracování příslušných tedy zákonných prvků. Ty parametry jsou známy, byly také připomenuty v Berlíně ministry zahraničních věcí. Bylo to po samitu v Paříži 2. října Vlastně 6. listopadu se konalo další setkání ministrů zahraničních věcí a německý ministr na konci tohoto setkání připomenul těch pět eh, způsobů nebo bodů, které je potřeba probrat, máli se tedy uskutečnit, máli se ukončit ten zákon o volbách. Tedy dodržování práv eh, přemístěných osob, dodržování politik, eh, volný přístup médií, potom dohled nad těmi volbami a bezpečnost volebních místností a voleb. To všechno samozřejmě musí odpovídat standardům organizace OBSE, jak to od začátku také předpokládá balíček pro realizaci minských dohod. Vedle tohoto procesu, který běží, a samozřejmě v souladu s minskými dohodami, ukrajinské orgány spustili významnou revizi ústavy, vlastní ústavy, je to spojeno s decentralizací a podle Minského balíčku tam jsou, má být také právě definice nebo určité vymezení těch oblastí Donetsk a Ugansk. Ten text tedy existuje. Samozřejmě náš ukrajinský kolega o tom jistě pohovoří. Ten text tedy má být ve druhé čtení eh, majoritně nebo většinově schválen radou v blízké době. To samozřejmě necháváme na Ukrajině. No a v tomto kontextu zase očekáváme, že, by, aby separ, že se separatisté skutečně budou konstruktivně podílet na všem, aby se mohly ty místní volby konat na, v, v den, který bude domluven také s Kijevem, aby to bylo v souladu tedy s ukrajinskými zákony a standardy OBSE. To bylo tak, to bylo ostatně dohodnuto 12. února 2015 a od Ruska očekáváme, že všemi možnými způsoby ovlivní separatisty, jak se ostatně zavázalo ve společném prohlášení podporující Minské dohody. Čili tento postup, pokud tedy bude podporován na té nejvyšší úrovni, bude jistě dokončen a chci zde připomenout závazky všech, zejména tedy Francie a Německa. Chci připomenout, kolik už proběhlo setkání, kolik telefonických rozhovorů už proběhlo od začátku celého procesu. Od té chvíle, co bylo vše spuštěno, neustále byly ty stvrzovány ty, ty základní teze, Další kontakt bude následovat. Jak jsem říkal, na ministerské úrovni to proběhlo 6. listopadu v Berlíně a v následujících, v následujících dnech, tedy do Vánoc, určitě proběhne na vysoké úrovni v rámci toho normandského formátu další setkání. Samozřejmě, že tím skluzivům víte, že ten první harmonogram hovořil o 31. prosinci 2015, tady dochází v několika měsíčnímu skluzu, to je pravda, tak eh, to rozhodli společně eh, pan prezident Porošenko, prezident Holand, paní kancléřka a to na samitu 2. října, kdy vlastně rozhodli o tom hormonogramu, který jsem právě po, popsal, protože chtějí mít těch 90 dnů na organizování voleb protože i kdyby to bývalo bylo všechno odsouhlaseno 2. října, tak 90 dní by stejně přesahlo toho 31. prosince. A v tomto kontextu bude na členských státech EU, aby se vyjádřili k sank- ekonomickým sankcím, které mají konci 31. ledna 2016. A samozřejmě to vše bude také podloženo nebo odvěset od minských dohod čili velmi brzo začne na evropské úrovni diskuse o těchto sankcích v rámci kontextu, který jsem popsal. Podle těchto lhů, tohoto harmonogramu a vědomi si toho, co ještě musíme překonat, musíme také myslet na další perspektivy toho procesu, protože organizování vole v separatistických oblastech znamená konsolidovat bezpečnostní situaci a samozřejmě také pokračovat v odmin, odminovávání, jak už to řekl kolega před chvílí. Musí tedy vstoupit v platnost zvláštní zákon o regionech a tady členské státy EU mohou přinést své e, zkušenosti. Potom návrat k občanskému životu těch postižených zón samozřejmě bude požadovat a potřebovat pomoc členských států stejně jako OBSE. A než eh, skončím svůj vstup, chci také připomenout eh, to, jakou cestou prošla Ukrajina, jak obtížnou cestou, co se týče reform, protože te, tento politický proces je doprovázen zároveň nebývalými reformními procesy, ať už v hospodářské či finanční oblasti podstatě za poslední rok Ukrajina udělala více reform než za poslední desetiletí. Ať už jde o správní certifikaci, boj proti korupci, ať už jde o daňové otázky. To vše musí být následně tedy realizováno a posíleno, než dojde k úplné, nebo než začne platit dohoda o volném obchodu. A z tohoto hlediska máme ještě jednu lhůtu ta, to vlastně proběhlo další jednání předevčírem. Děkuji za vaši pozornost. Děkuji. Chtěl bych eh, vám oběma poděkovat i tedy německé a francouzské vládě za velké angažmá, se kterým jste podařilo zastavit eh, vojenský proces a nahradili ho debatou, politickou debatou která by mohla být eh, základem pro mírové řešení. A musím říci, že často dochází k určitým nedorozuměním a musíme říct, že z obou eh, proslovů tedy eh, vyplývá jasná pozice, jasná vazba mezi městskými dohodami a mezi sankcemi. A nyní má slovo pan Makeliet, e, Makejev, politický eh, ředitel z ukrajinského ministra zahraničí. Děkuji vám, pane Broku. Vážený pane předsedo, eh, vážené poslankyně, vážení poslanci Evropského parlamentu, já bych chtěl být tím člověkem, který by vám byl schopen říci, že minské dohody byly implementovány a že se na Ukrajinu vrátil mír. Bohužel, ale eh, realita přímo v terénu vypadá v tuto chvíli zcela jinak. Pokud jde o bezpečnost, tak jak naprosto správně řekl pan Plenkovič, máme v tuto chvíli eh, obavy z ozbrojených provokací eh, ruských ozbrojených skupin a nelegálních ozbrojených skupin, které podporuje Rusko a ten trend je spíše vzestupný. Od 29. Ří, pro srpna došlo ve více než 1100 případech k bombardování našich pozic, ostřelování. Také od té doby došlo eh, na kontaktní linii ke 14 konfliktům. A v důsledku toho, podle nejnovějších eh, údajů, došlo k umrtí 37 Eh, ukrajinských vojáků a více než 130 jich bylo zraněno a samozřejmě také došlo k obětem na životech v řadách, na životech v řadách civilistů. Bez ohledu na eh, sliby, které ruská vláda eh, dala v Paříži, v Berlíně a jinde, tak ozbrojenci stále, ať už částečně nebo zcela, omezují přístup zvláštní monitorovací mise OBSE na ta území, která v tuto chvíli kontrolují Rusové a jejich spojenci. Také byla otevřena další. Také je třeba zpřístupnit toto území těch, těm pozorovacím monitorovacím misím. To je naprosto nezbytné pro to, aby skutečně bylo možné eh, říci, že došlo ke stažení těchto jednotek. Ta nedostatečná bezpečnost samozřejmě je překážkou pro politické uspořádání situace. V Berlíně se všichni shodli na tom, že politická pracovní skupina by měla se věnovat pěti klíčovým oblastem, které se týkají eh, místním eh, volbám v Donbasu, protože tyto volby regionální jsou posledním krokem toho politického urovnání situace. Chceme, aby tam byli zvoleni zástupci tohoto regionu, nikoli aby tam vládli lidé, které ovládá Moskva. Hlavní prvky těchto rozhovorů o volbách jsou následující. Za prvé, eh, situace vnitřně vysídlených, protože vám chci připomenout, že máme více než milion 300 tisíc vnitřně vysídlených osob na Ukrajině. A každý z nich, z toho téměř 1,5 milionu lidí, má právo hlasovat, volit v těchto regionálních volbách. Další věc je eh, vytvoření volebních komisí. Dále přístup médií Protože každý Ukrajinec, Evropan, Rus, všichni ostatní z celého světa mají právo na přístup do této situace a mají právo podávat odtud zprávy. Dále zajištění účasti ukrajinských stran politických v těchto volbách. To je naprosto nevyhnutelné, protože všichni na Ukrajině mají právo nejenom hlasovat v těchto volbách, ale také být voleni v těchto regionálních volbách. A dále samozřejmě vytvoření bezpečného prostředí. Je to jak pro politiky, tak pro voliče a také pro mezinárodní pozorovatele. Já předpokládám, že nejenom OBSE a pozorovatele z jiných mezinárodních orgánů, ale také zástupci tohoto parlamentu by byli přizváni k tomu, aby dohlíželi na průběh těchto voleb. Chceme tedy zajistit bezpečnost pro ně, pro všechny. Pokud jde o humanitární situaci, bohužel ozbrojenci nadále brání mezinárodním organizacím ve vykonávání svých činností, to už eh, ostatně zmínil Johannes. Hovořil o organizaci Lékaři bez hranic, které nebylo umožněno tam dále působit. Ozbrojenci navíc stále ignorují to, na čem jsme se dohodli eh, v Minsku, a sice okamžité propuštění všech rukojmí. Jak bohužel možná víte, v tuto chvíli máme minimálně 10 ukrajinských občanů, eh, kteří jsou zadržováni jako političtí vězni v Ruské federaci a musí být propuštěni. Jak víte, tak eh, skupiny podporované Ruskem neustále porušují pravidla z Minsku. Abychom zabránili narušení minského procesu, je třeba navýšit konsolidovaný tlak na Ruskou federaci, abychom dosáhli toho, že Ruska a, Rusko a ozbrojenci, které podporuje, přestali provokovat a aby skutečně, abychom skutečně zajistili komplexní klid zbraní. A abychom už nemuseli si říkat, kolik lidí zahynulo na frontové linii. Také jde o e, stažení veškerých zbraní, ať už velkého kalibru, velké ráže či menší, a zajištění přístupu monitorovacích misí OBSE. Také musíme dosáhnout plného přístupu na tato území a co je dále velice důležité, dát mít přístup a kontrolu nad rusko-ukrajinskou hranicí. Musím připomenout, že více než 400 kilometrů z této hranice není pod naší kontrolou a to je obrovský prostor, kterým se dostává na území, no, se dostávají na toto území eh, nové zbraně, ozbrojenci a ruští vojáci. Podle logiky vyznění eh, minských dohod je třeba tady zrušit výsledky těch takzvaných falešných voleb, které se konaly v Donbasu v roce 2014. Je třeba se sejít u stolu a dohodnout se na konání voleb v souladu s ukrajinskou legislativou a to v co nejbližší době. A také přestat blokovat činnost veškerých mezinárodních organizací. Dovolte ještě několik slov eh, ohledně eh, činnosti monitorovací mise OBSE. Tato skupina pozorovatelů, je jich v tuto chvíli zhruba 800, tuším, vykonává vynikající činnost na místě, monitoruje situaci, snaží se samozřejmě, ale bohužel nemají k dispozici dostatečné nástroje pro to, aby mohli zaručit provádění minských dohod v celé šíři. A proto bych vás chtěl poprosit, abyste v tomto parlamentu laskavě podpořili myšlenku toho, že ta, abyste e, podpořili vyslání mise Evropské unie, která by dohlížela na e, implementaci Minsku a která by nám pomohla skutečně dosáhnout splnění těchto cílů. tuto misi bychom potřebovali i proto, aby bylo možné za, e, řádným způsobem zorganizovat a provést regionální volby jakožto poslední stádium vyřešení celé situace. Abych to schrnul, Ukrajina eh, nadále eh, se plně angažuje v provádění minských dohod. Toto my chceme, chceme zpátky mír a myslím si, že všichni v tomto parlamentu eh, společně sami jsou přesvědčeni, že toho je třeba dosáhnout. Proces konzultací v rámci Minsku a, a činnosti v rámci toho normandského formátu. To jsou zásadní činnosti pro dosažení formálního řešení. A dovolte tady, abych se i já připojil ke chvále, která zazněla na uh, ohledně úrovně, velice dobré úrovně spolupráce mezi Ukrajinou, Německem a Francií v rámci té skupiny Normandie. Dovolte, abych závěrem svého příspěvku vám poděkoval za to, že jste mě pozvali, abych mohl promluvit v této sněmovně. Na Ukrajině v tuto chvíli bojujeme o svobodu. A podpora v tomto našem boji přichází z Berlína, z Paříže, ale také z Bruselu a z každého hlavního města členských států EU. A my bychom chtěli, aby Evropská unie a členské státy a obyčejní občané Evropské unie podporovali nejenom ukrajinský stát, ale aby podporovali ukrajinské občany v tomto našem boji za svobodu a za implementaci a používání evropských hodnot, abychom skutečně se stali opravdu evropským státem. Děkuji. Bez mikrofonu, bohužel unser Direktor für das a nyní dostane slovo pan Gunnar Wiegand, eh, eh, ředitel pro východní partnerství a rusko-evropského eh, zahraničního servisu. Děkuji, pane předseda. Děkuji vám a tomuto výboru za vaši práce. Chtěl bych hned na začátku říci, že EU plně podporuje e, minské dohody a zejména tedy podporujeme to velké úsilí našich dvou členských zemí, které investují e, množství politického kapitálu. A my respektujeme, e, že Evropská unie se kolektivně vyslovila pro respektování eh, ukrajinské teritoriální integrity a suverenity. Eh, o tyto věci právě jde, o tyto hodnoty. A eh, současně ovšem úspěch naší politické asociace a ekonomické integrace s Ukrajinou je také ohrožena, poněvadž se eh, tento kontakt, eh, tento konflikt týká našeho, eh, našeho partnera. Nemůžeme dovolit, aby vznikl další postsovětský chráněný prostor, tedy chráněný Ruskem, a je třeba věnovat energii tomu, aby se vyřešila tato otázka a také ilegální anexe Krymu. Myslím, že zcela jasně se eh, o tom eh, dnes eh, vysloví ministři v Bělehradě, ministři OBSE a také paní Mogherini, která bude hovořit jako druhá hned po ministru Lavrovovi. V poslední době proběhlo mnoho, mnoho diplomatických a politických konfliktů, kontaktů, včetně kontakt s prezidentem Putinem a prezidentem Porošenkem. E, podpora ovšem e, je, a to zdůrazňuje nejen diplomatická, ale také e, specifická v doprovodných procesech v rámci normandské čtyřky. K tomu patří také energetické jednání, kde se nám podařilo dojednat druhý balíček zajišťující energetickou bezpečnost jak Ukrajiny, tak EU e, během zimního období. A taky e, tady máme e, jednání o zóně volného obchodu, kde očekáváme dosažení praktických výsledků ještě před koncem roku, i když je poměrně těžké sladit někdy nesladitelné pozice Praktická podpora se stává především eh, s, mm, v, v výrazné podpoře EU eh, pro pozorovací misi OBSE, eh, dvě třetiny personálu, dvě třetiny rozpočtu dáváme také my za EU, ten rozpočet je 25 milionů zatím a celkem jsme poskytli 44 obrněných vozidel. Také eh, poskytujeme eh, výraznou pomoc, eh, zejména humanitární, a chtěla bych říci, že více než polovina humanitární pomoci EU pro Ukrajinu v tomto konfliktu míří přímo do oblasti mimo vládní kontrolu. Čili my se neomezujeme eh, pouze eh, na tu poklidnou část Ukrajiny, ale také na další části. Nyní eh, začínáme druhou část reform pro decentralizaci vlády na Ukrajině a také se snažíme o jako mírovou pomoc e, pro Doněck a Luhansk celkem. Ta pomoc bude mít objem 97 milionů, z toho 10 jde do e, Doněcka a Luhanska. E, významná část našeho úsilí se soustředuje na odminování, o tom tedy už bylo hovořeno. Ty oblasti jsou jasně identifikovány a máme eh, v ukrajinské vládě jasnou kontaktní osobu. Potíže s naplňováním minských dohod jasně spočívají v tom, že eh, občas nám chybí politická vůle k implementaci jistých částí Nicméně jedeme po čtyřech různých kolejích, bezpečnostní, politická, humanitární a hospodářská. Ty by se měly navzájem podporovat, ale často se navzájem blokují. Pokud tedy nedochází k pokroku v jedné oblasti, pak se zastaví pokrok eh, také v jiných. To je třeba překonat. A já bych chtěl zejména zdůraznit eh, to, že e, je třeba e, dosílit průlomu e, v dohodě o podobě místních voleb a tím by se mohlo odblokovat mnoho dalších věcí. Problémy jsou prostě v detailech těchto volební dohody. Je jasné, že takovéto volby se musí se musí eh, jednoho dne konat pod dohledem mezinárodního společenství, včetně účastí eh, interních uprchlíků. A samozřejmě jsou problémy v uspořádání vztahu mezi ústřední volební komisí a lokální volebními komisemi. My eh, potřebujeme podporu Evropského parlamentu. Pan Plenkovič o tom hovořil, o té debatě na úrovni parlamentu. Je to samozřejmě obtížné, protože my budeme muset eh, absolvovat eh, volby o decentralizaci, to je ústavní reforma, o eh, také také o místních volbách i podobě a o specifických samozprávných ustanoveních v některých oblastech Doněcka a Luhanska to samozřejmě eh, umožní eh, určité sekce dohody, které umožní eh, odsun ozbrojených sil a zejména obnovu kontroly ukrajinské hranice ukrajinským státem. Jak už řekli kolegové z Německa a Francie, je celkem jasné, podle čeho poměřujeme eh, minské dohody a sice trváme na plném naplnění minských dohod, eh, tak aby bylo možné dospět k pozici, kdy bude možné eh, zrušit sankce vůči Rusku. Zatím to nevidím jako možné, ale Eh, samozřejmě, eh, tak jak se odsouvá Minsk, tak také naše příslušné opatření budou trvat déle. Já srdečně děkuji našim expertům a možná by eh, teď je čas na otázky, možná, že ty otázky vezmeme na jednou a poté, poté naši hosté dostanou možnost hovořit. nyní pan Galer. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že e, zásadní postoj Ruska vůči Ukrajině se nezměnil. E, Rusko zůstává na revizionistických a oportunistických pozicích v tom smyslu, že si chce využít maximálně e, příležitosti využít slabin na ukrajinské straně. A je to prostě politická motivace. Je dobře, že máme minské dohody a důležité je, aby to byla úspěšná agenda. V této souvislosti se ptám, když jsem byl naposledy na podzim na Ukrajině, debata se točila k vám otázka, je, eh, a tedy eh, budou pokračovat sankce příští rok, nebo jestli skončíme. Můžete tady eh, poslíbit, přislíbit, že ta eh, dohoda eh, z ukrajinské strany bude plněna i příští rok, pokud se ji nepodaří naplnit eh, do konce tohoto roku. A dále, kdy se počítá s druhým hlasováním ve Verchovné radě. Já zatím tedy myslím, pokud vím, tam není dostatečná většina. Myslím, že politický signál musí být takový, že je třeba to v eh, současné době spolknout eh, s tím putinovským systémem podobně. Myslím, že eh, to všechno pomine, takže snad můžeme povzbudit ukrajinské poslance, aby to v tomto smyslu podpořili. Jinak pokud se týče těch valeb, voleb. Eh, jak by to technicky mělo proběhnout, že tedy ti, kdo jsou na útěku v rámci eh, Ukrajiny eh, nebo dokonce v Rusku, jak tedy zajistit, aby mohli volit? Fyzicky budou někam přepravováni, anebo bude to korespondenčně? Mně se zdá, že ty rámcové eh, podmínky nejsou příliš příznivé. Eh, myslím, že je tam hodně konfrontací. Eh, jak to vypadá s dodávkami ruského plynu? Slyšel jsem, že snad tedy mají být zastaveny nebo byly zastaveny. Dále letecká doprava, zákaz přeletů na tu zemí. Můžeme Eh, si být jistí, že ta eh, dohoda o zóně volného obchodu bude naplněna, i když eh, Rusové budou klást další požadavky. Tolik moje otázky v podstatě. Děkuji. Ale pan Galer položil to, tolik otázek, že snad už další otázky ani nemůžeme vzít, ale ne, pan Líc. Ano, děkuji. Já budu velmi stručný tedy. Bohužel pan Gál zjevně četl moje otázky, které jsem chtěl položit. A chtěl bych se tady aspoň zeptat, eh, jaká, jakou eh, roli eh, přikládáte skutečnosti, že Německo bude v příštím roce předsedat OBSE. Jaké role, jakou roli obce v této souvislosti sehrává a jaké Eh, německé iniciativy eh, tady budou, které snad napomohou dalšímu řešení situace. Děkuji, pan Tanok. Děkuji vám, paní předsedkyně. Je pravda, že Evropská unie skutečně v tuto chvíli má spoustu krizí na svém talíři a bohužel tím pádem se méně zaměřuje na to, co se děje ohledně ruské agrese na eh, východní Ukrajině a na Krymu, protože nám více leží na srdce v tuto chvíli Sýrie, terorismus, migrační krize a tak dále. A v tuto chvíli tady máme před sebou referendum Británii o výstoupení z Evropské unie, ale Eh, myslím si, že samozřejmě tak, jak říkali eh, řečníci, že nemůžeme tento systém, ten minský proces považovat za ukončený, pokud tady nebude mít Ukrajina plnou kontrolu nad hranicemi. Moje první otázka. Rusko-turecké sankce po té, co došlo k sestřelení ruského letadla nad Sýrií. Může to mít nějaké dopady na to, co se děje na Krymu, pokud jde tady o tureckou podporu pro tu perzekovanou tatarskou menšinu tam. Oni zatím je mm, nepodporučovali, ale nevím, jestli tady eh, Erdogan například eh, třeba by uvažovalo zakázání eh, průchod, průchodu ruských lodí přes Bospor. Dále sabotáže ze strany nacionalistů, pokud jde o vedení elektřiny na Krymu, to v tuto chvíli tedy samozřejmě umožňuje Rusům eh, dále postupovat přes Mariupol. A kdyby se to stalo, co by to znamenalo, pokud jde o uvalení dalších sankcí Evropské unie na Rusko? Bude se Rusko teď pokoušet ještě více si uzobovat další pozice, pokud jde o vídeňské rozhovory? Eh, ohledně Sýrie, aby se tady vyhnulo tomto scénáři. A nevím, jestli členské státy v tuto chvíli mají eh, chuť vyslat nějakou monitorovací misi, Eh, pokud tedy nebude možné dokončit eh, Minskou dohodu. A jak bude ta dohoda o volném obchodu, eh, jakou bude mít platnost vzhledem k okupovaným územím a Krymu? Dámy a pánové, já nechci být příliš přísná, říká paní předsedkyně, ale máme před sebou v tuto chvíli přesně 40 minut na dokončení tohoto bodu na pořadu jednání a máme ještě mnoho řečníků přihlášených. Já nebudu omezovat eh, vás eh, časově, ale prosím, zkuste být stručný. Pan Ostravičus, děkuji paní předsedkyně, já většinou jsem stručný. Já oceňuji to, že máme tuto debatu, ale chci jasně říci, že nám tady chybí jedna důležitá strana, která je zodpovědná za implementaci Minsku 1 a Minsku 2 a nevíme, kolik ještě Minsků bude v budoucnosti a my víme, která je to odpovědná strana. Nebo stát, který jaksi se dopustil té agrese a anektoval Krym. Implementace Minsku, Minsku a ta prováděcí ustanovení Minsku jsou těsně navázaná na sankce. Zcela rozumně Evropská unie a další západní státy zasáhly proti tomu agresorovi. A celý koncept Minsku také popisuje anektaci, anexi Krymu. Nezapomeňme na to, že došlo k záboru Krymu. A když tady hovoříme o přehodnocení těch sankcí, prosím, udělejme si celkový obrázek o situaci ještě dříve, než dojdeme k nějakému konečnému rozhodnutí. Teď ještě eh, něco z toho, co říkal kolega Charles Tanok a k jeho otázkám až uvidíme, že existuje nějaká možnost skutečně provádět minské dohody, tedy že bude skutečně existovat kontrola nad hranicemi mezi Ukrajinou a Ruskem, protože bez tohoto ustanovení skutečně nemůže dojít k provádění minských dohod, ke skutečnému provedení. A já se chci zeptat eh, zástupců Evropské unie. V tuto chvíli máte pocit, že vůbec existuje v tuto chvíli možnost implementovat toto ustanovení, protože vy jste hovořili o těch misích CSDP, která je, bude možná, které budou možná potřebné. Děkuji. Děkuji, pan Schaphauser. Madame la présidente. Paní předsedající, já jsem překvapen <clears throat> že ten takzvaný normandský formát se zužuje. Na někoho jsme zapomněli, zapomněli jsme na Rusko. Tak obvykle nepostupuje paní Merkelová a, a pan Holland a pan Porošenko. Ne, většinou nezapomínají na e, Putina ale já jsem zvyklý už na jaksi strannost našeho výboru. A mám tady jenom dvě um, otázky. Děkuji taky zástupce Unie, eh, panu Věganovi, protože mám pocit, že vaše prezentace byla velmi vyvážená. Já nejsem zvyklý tady slýchat vyvážené prezentace. Většinou slyším, že veškerá tíže nebo chyba je na Rusku a že jenom on je, ono je zodpovědné, totiž Rusko. A děkuji panu kolegovi, také francouzovi, když řekl, že bude nutné, aby Rusko celou svou vahou udělalo vše proto, aby tu byl mír. Jenom prosím, nezapomeňte například na paní Luland, která diktuje svou vůli Evropě. Je potřeba zkrátka mít vždycky dva při tom jednání, dva partnery. Musíme aktualizovat situaci na Ukrajině. Měli jsme tady pana Korena ze CIA, který nám včera toto připomněl a já doufám, že si to vše pamatujete, že všechny ty informace držíte v hlavě. Chci také říct si zástupci Ukrajiny, že jsem se já sám zúčastnil voleb jako pozorovatel, jak víte, v Doněcku. A neviděl jsem žádné osoby, které by jmenovala Moskva. Já vidím, viděl jsem osoby, které se mobilizovaly a volené osoby. Ale současné eh, vla, eh, v současné době také jsem viděl zároveň, že většina představitelů vašich, eh, vaší vlády byly odmítnuti. Taková je realita. A nevím, proč jste čekali tak dlouho, aby vznikl zákon pro decentralizaci, která by, který by umožnil, že ty svobodné volby proběhnou, protože to je skutečně velmi důležité. A také chci říci, že od Můžete prosím ukončit, říká paní předsedající. Jenom chci říci, že jsem od začátku věřil mínským dohodám, dále jim věřím a jsem si jist, že dospějeme k mírové dohodě a musíme k tomu samozřejmě i my přispět tím, že budeme mít jasnou vizi o zodpovědnosti všech. Děkuji. Pan Korvin Mika. Děkuji. Já jsem pozorně poslouchal pana Martina de la Garda a trošku mi tam chybí několik, de, nějaké detaily, protože jste mluvil o určitých rozhodnutích, určitých ustanovení, ale žádné podrobnosti. A já mám jednu otázku. Když jste hovořil o těch zvláštních eh, úpravách pro ty regiony, to by se týkalo jenom Luhansku a Doněcku, a nebo všech regionů Ukrajiny, protože to je velice důležité. Protože pokud tyto dva regiony budou mít zvláštní režim, tak budou jaksi s nimi nakládáno jinak než se zbytkem Ukrajiny a to je velice důležité z politického hlediska. Děkuji vám. Děkuji. Pan Kelam. Děkuji bardzo, madam. I think, uh, Mr. Colleague... Já myslím, paní předsedkyně, že pan kolega Ostrovičus tady řekl jedno jasné sdělení. A sice, že když nemáte kontrolu nad 400 kilometry hranice, tak i ty ostatní prsky minských dohod a jejich plnění je prostě zbožné přání. A myslím si, že je třeba se zaměřit na ty klíčové prvky Minsku, protože on to je balíček opatření a pokud nebude kontrola nad hranicí, tak se obávám, že toho není mnoho, co můžeme s tím udělat. Další věc. Rusko má veliký zájem o to, aby se vytvořila eh, na Blízkém východě eh, koalice proti Daesh, proti takzvanému islámskému státu. Je možné s nimi spolupracovat, je, možné jim vy, vy, vy, je potřeba jim vyslat jasné sdělení, že bez toho, aby naplnili Minsk, nemůže taková eh, koalice vznikla. Děkuji vám, pane Keleme. zcela s vámi souhlasím. Pan Marek Jurek, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pani předsedkyně. Škoda, že odeszedł pan Schaffhauser, ponieważ hovořil o zemích, které tam nejsou v těch mińskich dohodách. Třeba čtvrtina státu Evropské unie Eh, které mají eh, hranice s Ukrajinou nebo s Ruskem nebo s oběma, eh, nebyly přizváni k této. Já myslím, že není vhodné ignorovat bezpečnostní zájmy státu, jejichž bezpečnost je nejvíce ohrožena tímto konfliktem. A nyní dvě konkrétní otázky na naše hosty. Eh, co podle vašeho názoru, pánové, je třeba mm, udělat, aby situace na Blízkém východě neohrožovala bezpečí eh, východní a střední Evropy? Samozřejmě eh, všichni tady máme právo na nezávislost a suverenitu, sebeurčení národu, ale také mm, jde o jejich bezpečnost. Mm, my jsme reagovali, když bylo třeba Eh, měli jsme reagovat, když se měnila strategická rovnováha, teď už eh, to reagování je možná obtížné, ale eh, hrozby z Blízkého východu zároveň souvisí s ohrožením pro střední a východní Evropy. A druhá otázka, trošku retorická. Nedomníváte se, že Nord Stream 2 tedy budování eh, tohoto plynovodu proměňuje naše ekonomické sankce v grotesku? Jestliže Rusko je schopno realizovat své nejvitálnější zájmy eh, vzhledem k západní Evropě, tak o jakém politickém nebo ekonomickém tlaku eh, je tady řeč? A a jinak chtěl bych pana ředitele Makejeva ojistit o celkové podpoře pro myšlenku pozorovatelské mise, eh, která mm, bude eh, kontrolovat a tedy kontroluje plnění Minsku na východě Ukrajiny. Děkuji. A teď nevím, jestli to řeknu správně. Eh, paní Šrak, pokud jsem to vysvětlil, vysvětlil správně. <laughs> Děkuji. <laughs> Kolegové to řekli už mnoho a děkuji řečníkům. E, ta e, debata byla velice důležitá pro nás. E, chtěla bych se zeptat, jak to vypadá v radě, pokud se týče sankcí, poněvadž tam může dojít k určitým výzvám. A za druhé, Dále k té implementaci DCFTA. Tento týden se o tom hodně hovořilo, bylo tam mnoho napětí eh, v souvislosti s eh, minskými dohodami a možná odložením eh, DCFTA. Ty debaty nebyly příliš snadné ani plodné a mě by zajímalo, co si myslíte eh, vy, eh, co může nastat a jestli tedy skutečně dojde k implementaci eh, této dohody. Tento parlament toto silně podporuje, čili já bych si považovala důležité, abyste nás ujistili, že nebude docházet ke zbytečným spožděním nebo komplikacím, poněvadž samozřejmě chápeme, jak důležité jsou minské dohody. Děkuji vám. Mark Demesmaker. Eh, voorzitter, ik ga Nederlands spreken. Děkuji mnohokrát za slovo, budu hovořit holandsky. Vlastně to, co se snažíme řešit, je řešit ten konflikt, to je pro nás to zásadní. Snažíme, snažíme se eh, sledovat tedy práce, které probíhají, ať už na straně Evropské unie, rady. Je to prostě spousta úsilí, ale Minsk byl od počátku několikrát porušen. Vlastně Minsk byl dohodnut 11.2. Já jsem byl na místě, viděl jsem konkrétně, že od počátku prostě docházelo k vážným porušováním. Včera byla, bylo prohlášení Jana Stoltenberga z NATO, generálního tajemníka, který opět poukázal na problémy, řekl, že to je skutečné riziko, že se opět bude násobit to násilí na, na místě, že jsou tu sice minské dohody, ale že opravdu je to velké riziko znovu spuštění těch násilných aktivit. Co se týče těch voleb, rada už v podstatě provedla, odvedla hodně práce, je to interní práce v, Kiev, v Kijevě samozřejmě, ale pokud nebude mít na místě podporu, tak e, nevím, jak to dopadne. Nechci být pesimistou a nechci vést podobný diskurs jako francouzský e, kolega, e, co se týče lidských práv, co se týče situace na místě, co se týče právního státu, co se týče porušování lidských práv – Čili kdo z vás je optimista, kdo si skutečně myslí, že krátkodobě to dovedeme k svobodným demokratickým volbám. Slyšeli jsme prohlášení Filipa Bridla z, z amerického senátu, který řekl, že to datum konce roku nebude platit, to už všichni víme, varování už tady proběhla a něk- některá, některé věci nám ukazují, že Rusko nadále podporuje rebely. Eh, Rusko nad tím má velkou kontrolu, pevnou kontrolu, takže kdo je takový optimista, který tady bude schopen říct, že krátkodobě se Ukrajina ujme kontroly nad svými hranicemi? To je skutečně ten klíč, klíčový bod pro vyřešení Minsku 2. K tomu rád bych rád vyslechl více i třeba k tomu konečnému datu. Děkuji. Mrs. Woutmans. Děkuji, paní Woutmans. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, i já budu hovořit holandsky. Já tady poslouchám jednotlivá svědectví, poslouchám, jaká je situace. Moc růžové se mi to tady nezdá. Nedostatek bezpečnosti, špatný přístup eh, médií, násilí, humanitární krize a slyším tady jasně, jak se říká, že Rusko nadále porušuje minské dohody. Já si myslím, že je potřeba na ně více zatlačit, ale jak to dělat? To už určitý tlak eh, vůči Rusku je, ale jak posílit v podstatě ten tlak? Já si nejsem jistá, že to bude fungovat. Já si myslím, že by potřeba poslat trochu jinak. Oni musí dohodovat, dodržovat vinské dohody a když říkáte zvýšit tlak proti Rusku, jak to chcete udělat? Také jste mluvili o misi EU, několik kolegů se o tom zmínilo. Já si myslím, že Evropský parlament chce také podpořit takovéto mise, ale jak to chcete konkrétně tedy dělat? Zda tedy Rusko přijme takovou misi, nebo která země by takovou misi provedla? a jak, jaký by byl úkol těch lidí, kteří by v té misi byli. A pane Vigande, vy říkáte, že je potřeba uskutečnit misk a pak zrušit sankce. A když vidíte, když, jak pokračuje Minsk, nemyslíte si, že by bylo potřeba všechny združit okolo stolu, protože upřímně řečeno ty sankce se dotýkají i nás. Já přicházím z belgického města, které je těžce postiženo těmi ekonomickými sankcemi proti Rusku. Naše výroba z velké části šla do Ruska, čili my jsme velmi zasaženi a naše obyvatele chtějí, abychom něco dělali, protože naše zemědělská produkce je postižená a zemědělci se brání. A myslím, že dva, tři kolegové, nebo až tři kolegové o tom už také eh, mluvili, nastínili to, tu další věc. Myslím, že vzhledem ke konfliktům, k pařížským atentátům jsme dospěli k okamžiku, že toto téma by se opět mělo otevřít. Nemohli bychom postrčit Rusko, aby dodržovalo Minské dohody a změnilo svůj přístup vůči Ukrajině vzhledem k situaci, která panuje ve světě. Děkuji vám a ještě než dám slovo dalšímu řečníkovi, tak bych se chtěla omluvit dalšímu řečníkovi za to, že nemůže tuto diskusi eh, poslouchat ve španělštině. Můžete ale španělsky hovořit a budete přetlumočen. Máme tu bohužel vzhledem k emocem pouze pasivní tlumočení ze španělštiny. Máte slovo. Gracias, señora Fotiga. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Několik otázek z mé strany. Jednak bych opravdu chtěl poděkovat členům tohoto výboru za to, že byli tak neutrální a za to, že poskytli tolik informací. 48 let pracuji jako advokát a byl jsem zvyklý na to, že než se dojde k výsledku, vyslechnou se všechny strany. Jedna z těch stran tady je samozřejmě Ukrajina. Minsk je zase druhá strana, máme tady formace Normandy, mám, chybí nám tu Rusko a myslím si, že pro tato výbor pro zahraniční záležitosti by měl být neutrální a pracovat logicky. Pokud eh, nějaká strana je a není tu, tak je to špatně. Určitě by nám byli schopni poskytnout zajímavé informace. Jinak eh, chci připomenout, že v Budapešti a v Helsinkách byly definovány hranice mezi Ruskem a Ukrajinou a opravdu bychom měli vyslechnout obě strany a to neděláme. Protože bohužel tato komise nebere v úvahu jednu z těch stran. Teďka, co se týče přesunu e, majetku legitimní vlády eh, Ukrajiny do Doněcku a Uganska, Myslím si, že by tyto důchody měly být poskytnuty obyvatelům. Tady další problém, když se hovoří o příměří, jsou tu problémy jenom na straně separatistů nebo na obou stranách? To je další otázka. A pak chci vědět, co se týče, jak to vypadá s těmi organizacemi, které byly financovány oligarchy organizacemi, které potom se zapojily do legálních vojenských sil. A potom mě velmi tíží zpráva o mezinárodní transparentnosti Ukrajiny, tedy, pardon, eh, Transparence International, eh, to je organizace, která napsala zprávu o Ukrajině a já bych rád věděl, jestli to, co napsali, je pravda, co se týče korupce, chtěl bych vědět, jak to tedy vypadá, protože eh, ten, ta zpráva říká, je poměrně tedy znepokojivá a Ukrajina považuje korupci za něco úplně normálního. Není tu žádné zastoupení ze strany politických představitelů. Když se dívám, co se děje na té Eh, voličské úrovni, tak je to docela patologické. Jsou tu volby, kde vítězí většina a nechápu, jak se mohlo dojít k situaci, kterou máme. Když při prezidentských volbách 2014 se zúčastnilo 50, pouze 59% lidí a předtím to bylo 75% parlamentní volby 52% a v roce 2006 to bylo 67%, na místní úrovni 46% a potom jenom 34%. Ze sociologického hlediska se mi to zdá velmi, velmi znepokojivé. V podstatě jako kdyby ty obyvatele vůbec nezajímaly, jaká bude jejich politické představitelstvo. Děkuji mnohokrát za vaše vyjádření a ještě než uzavřu tuto rozpravu, tak bych se chtěla také vyjádřit jakožto řadová poslankyně a členka jak výboru pro zahraniční záležitosti, tak podvýboru pro eh, bezpečnost a obranu. Abych tím naplnila tady vůli svých voličů, těch, kteří mě zvolili dołączyć do, do... Chtěla bych se připojit do, k názoru, který vyjádřil už pan poslanec Marek Jurek přes eh, pana Kellama a přes eh, Petras Austrivičius a všichni eh, všech členů tohoto výboru, kteří pochází ze střední a východní Evropy. Myslím, že když nasloucháme eh, těchto tato vystoupení, těmto vystoupením, ano, eh, my samozřejmě eh, jsme na, s Ukrajinci, jde nám tedy o osud Ukrajiny, ale současně Eh, jde také o osud našich národů a eh, uznáváme situaci, že ta situace eh, zhoršuje bezpečnost našeho regionu a my víme, která strana je že je to tedy pane Schaffhausere, který tady už nejste, myslím, že Eh, eh, Rusové mají mnoho možností, jak své pozice eh, podporovat, posilovat, ale my, krom toho, že jsme členy EU, nemáme jiné možnosti reakce. Já jsem velice ráda, že Unie se pustila do této činnosti. Jsem eh, ráda, že jsme si mohli eh, vyslechnout významné německé a francouzské diplomaty a srdečně vítám také pana ředitele Machieva. My jsme prostě s vámi. A pokud se týče eh, toho, co řekl pan ředitel Wiegand, chtěl bych upozornit pouze na to, že teritoriální integrita Ukrajiny to ta, o tu tady ona není není ohrožena. Nejde o ní ta správně říci, že byla hrubě narušena. A to jsem chtěl říct, já tady eh, nyní eh, se vracím funkci předsedkyně a nejdříve dám slovo tedy eh, našim hostům z německého, francouzského ministerstva zahraniční věci, pana eh, velsance Regenbrechta, pana Delagarda, potom pana Machejeva a také eh, panu řediteli Vigandovi. Děkuji vám, eh, paní předsedající. Máme tady teď výzvu mnoha otázek. Já se pokusím Eh, vybrat z nich ty, které eh, se de facto obracejí na Německo a prosím o pochopení, že ty ostatní otázky možná neodpovím plně. Takže sedm bodů z mé strany. Za prvé, k minskému procesu a jeho šancím. Eh, chtěl bych se skutečně tedy zeptat toto jaká by byla alternativa k tomuto procesu. Nechat Ukrajinu samotnou, připustit, aby vojenská eskalace dále pokračovala a možná, aby vznikl v Evropě další zamrzlý konflikt, který by měl ale úplně jiné rozměry než eh, eh, Podněstří, Jižní Osetie, Abcházie, Karabach, Náhorní Karabach. Eh, obnova ukrajinské státnosti a suverenity a teritoriální celistvosti, eh, to je naším cílem a eh, bez nás a bohužel také bez zapojení Ruska, jako je to těžké, se k tomu nedopracujeme. Bylo tady zmíněno, že Německo bude předsedat obse. Musím říct, že ministerská rada Ukrajiny a konflikt e, a dialog s nimi to bude skutečně e, hlavní téma a další posilování nástrojů obse e, bude hrát tu nejdůležitější roli. Počínaje kontaktní skupinou celý minský proces, který koordinuje a vede obse až po úspěšné speciální pozorovatelské misi, která je vysoce profesionální. Čili toto je téma, na které jsme se už soustředili. Za druhé, eh, pokus eh, napravit eh, poškozené základy evropského bezpečnostního opatření, bezpečnostního systému. To se snažíme tady obnovit také eh, s účastí, účastí Ruska. Ano, Rusko je partnerem pana Schaffhausere, eh, Rusko k tomu patří, ale Rusko tento konflikt vyvolalo a to je třeba jasně říci. A Rusko vnímáme, a to je také jasné, jako Eh, stranu konfliktu. Rusové to vidí jinak, ale Rusko je jednoznačně stranou konfliktu a je důležité a nezbytné, aby eh, Rusko bylo zastoupeno v třístranné kontaktní skupině a aby spolupůsobilo eh, v politickém procesu. Další otázka Eh, hranice. Eh, z Minska jasně zasnělo, že Ukrajina musí získat plnou kontrolu eh, nad hranicí, která má délku více než 400 kilometrů. Toto je zásadní bod. K tomuto procesu neexistuje alternativa. Nejdříve volby a poté ale současně s tím už práce na obnovy kontroly nad hranicí. Je to samozřejmě obtížné, máme nedostatečné instrumenty. Já osobně poněkud pochybuji o tom, jestli se eh, podaří eh, novou misi eh, GSVP. Momentálně máme pozorovací misi která sice má tedy přístup ke všem regionům podél mezinárodní hranice a teď uvidíme, jak tento proces budeme moci dále eh, pokračovat. Krym. Eh, krymská, krymské sankce zůstají v platnosti, eh, pokud tedy ta ilegální anexe Krymu Ruskou federací bude trvat. To je nepochybné, ale zároveň apelujeme na ukrajinské přátele, Eh, při tom, že chápeme, jak tedy jsou porušována lidská práva v situaci krymských eh, Tatarů, přece jenom měla být eh, plněna, plněny dohody o dodávkách energie, je třeba opravit ty porušené stožáry pro praktické vedení a tak dále. DCFTA, tato zóna volného obchodu, Eh, od 1. 1. 2016 je předběžně eh, plně eh, funkční, tedy samozřejmě ještě potřebujeme i ratifikaci. Zároveň ovšem vítáme třístranné obchodní, mm, obchodní rozhovory s Ruskem. Je třeba Eh, abychom Rusku nedávali zbytečné záminky pro další propagandu, ale zároveň eh, DCFTA od 1.1.2016 2016 bude plně eh, používána, plně funkční. Eh, naše strategie vůči Ukrajině, my musíme eh, se dlouhodobě soustředovat na eh, hospodářskou stabilizaci a reformy na Ukrajině. Samozřejmě korupce to je velký problém, vliv oligarchů na hospodářství to je velký problém, naši ukrajinští přátelé to velice dobře vědí a pracují na přesvědčivé reformní agendě, kterou ze všech sil podporujeme ale jako eh, kritičtí přátelé také poukazujeme na deficity. Já eh, děkuji, více nemohu říci, aby měli čas také další kolegové. Děkuji, pan delegát. Ano, děkuji mnohokrát. Já se tady pokusím odpovědět na mnoho těchto otázek. Já si nebudu nějak se skupovat, spíš začnu po pořadí, pan Galé, z politické situaci, na Ukrajině, zákony, reforma ústavy a podobně, to samozřejmě spíš jde na ukrajinského kolegu. Chci jenom zdůraznit, že vy jako Evropský parlament máte velkou úlohu, vážnou úlohu při kontaktování vašich kolegů na radě, rady tedy, a tak to je velmi důležitý krok. Také jste se nás ptali na plyn spíše zase je to na ukrajinského kolegu. Myslím si, že plynová krize není. Ukrajinský premiér to řekl, že Ukrajina eh, nekupovala tento měsíc eh, plyn z Ruska, že rezervy jsou tu. Co se týče dohoto volném obchodu, tady bylo několik těchto témat. Ano, tato dohoda vstoupí v platnost 1. ledna 2016, to je velmi brzo byl celý cyklus eh, trojstranných jednání. Ukrajina měla takové jednání před dvěma dny a teď eh, se blíží tedy už ta lhůta a vstoupí to v platnost dále. Pan Tanek, to jsou eh, tady sankce proti Rusku Iráku, to, to, to je se Sýrií a Středním východem se to vrací často tato otázka. Francie samozřejmě dává prioritu boji proti terorismu, ale to nic nemění na tom, že chceme najít eh, si politické řešení pro krizi na východě Ukrajiny. Francouzský prezident to řekl ještě jednou minulý týden, když se setkal s Vladimirem Putinem v Moskvě. Dále pan Ostrovicius, já doufám, že vyslovuji dobře vaše jméno. Nezapomínejme na anexi Krymu, ano, samozřejmě, to na Krym se nezapomíná, i když to není v menském mandátu, ale připomínám, že od začátku Francie s evropskými partnery odsuzovala anexi, anexi krizi, Krymu, takže to nezapomínáme dále nástroje, evropské nástroje pro realizaci dohod, pokud jsem si to dobře poznamenal, mise Unie a tak dále. Tady bych rád řekl, že už existuje řada nástrojů, které se používají OBSE. Je tu pozorovací mise OBSE, je tu také mise Evropské unie na hranicích Eh, Ruska a Ukrajiny, je to přítomnost OBSE na Ukrajině, čili je tu celá řada věcí. A není jich málo těch nástrojů. Prioritou je zejména je dobře využívat a také umožnit, aby dobře působily zejména ta pozorovatelská misa OBSE, která odvádí vynikající práci na místě, ale musí mít opravdu volné ruce. Teď otázka pana Šefauzra. Vy hovoříte o státním převratu, o revoluci my zase. Takže to, je, to, je, to jsou termíny, které používá ukrajinský, ukrajinská vláda uznaná Ruskem. Hovořil jste o Putinovi Rusku, my na ně nezapomínáme, my s nimi spolupracujeme, s nimi ve formátu čtyři Normandie každý den také mluvíme s Američany, my jako kontaktujeme naše partnery, mluvíme s nimi, s evropskými partnery a mezinárodními institucemi, čili my se skutečně snažíme spolupracovat eh, se všemi. Dále pokračuji pan Jurek z Polska, také střední východ, myslím, že už jsem tady na to odpověděl. To jsou dvě oddělené záležitosti samozřejmě. Také jste hovořil o misi EU, o tom jsem to už jsem také říkal, prostě používíme co nejlépe nástroje, které už jsou na místě, které už máme a které má OBSE. Paní, paní Šak, myslím, odešla, to bylo k sancím aby se připomnělo, kde to je na radě. Ano, začne to ta diskuse velmi rychle, co se týče těch oborových sankcí. 30. Eh, prosince je to datum, takže určitě to bude spuštěno v příštích dnech eh, na základě tedy podkladů EASu. Ano, už jsem hovořil o vstupu v platnost toho 1. ledna 2006 16, pan Demesmiker, násilí a byly další otázky. Ano, ta situace není růžová, je tu spousta potíží. Chci jenom říci, že je to spojeno i s, vlastně s, tou, s tím bezpečnostním postupem, s tou politikou. 2. října to bylo to setkání, o kterém jsem hovořil, kdy se konstatovalo skutečně zlepšení situace přímo v terénu, snížení počtu mrtvých, zároveň to byly politické návrhy a bylo to ten návrh eh, právě od možnosti té sekvence, která bude následovat do voleb. To všechno je spojeno ruku v ruce a od začátku listopadu pravda došlo ke zhoršení bezpečnostní situace a vidíme, že je to také spojeno s tím, že musíme jít hlouběji do té politické záležitosti, do toho politického pohledu. Potom pan španělský poslanec k úloze Ruska, tady jsem odpověděl, se domnívám, a eh, hranice to bylo zmíněno několikrát, ano, samozřejmě, to je v Minsku, to znamená, to je ten konečný cíl, který máme. Ještě ano, promiňte, eh, korupce. To byla jedna otázka španělského poslance. Myslím si, že eh, ukrajinská vláda zahajuje různé reformy, ať už je to policie, zpráva státní, to jsou velmi významné reformy, které samozřejmě nenesou ovoce hned, ale pro nás je důležité podpořit tyto reformy v každém případě. Pokusil jsem se tedy odpovědět na většinu vašich otázek a tím předávám slovo kolegovi z Ukrajiny, panu Makejevovi. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Houston, máme problém, máme tři minuty. Ano, máte, máte dost času, pane eh, ředitel, říká paní předsedkyně. Eh, paní předsedkyně říká, já se vzdávám práva na odpověď na svou otázku, doručím ji písemně. Dobře, říká řečník. Dovolte, abych se pokusil povědět na aspoň některé z těch otázky. Především vám děkuji za zcela jasnou podporu té myšlenky, že bez toho, eh, aniž bychom tady obnovili kontrolu nad hranicí, není možné nalézt žádné konečné řešení tohoto konfliktu. Bohužel všechny ty prvky a nástroje, které jsme navrhli Ruské federaci, abychom mohli postupně přebírat kontrolu nad hranicí, Rusko odmítlo. Ehm, jako první tam máme tady tu monitorovací misi zvláštní, která by v tuto chvíli má přístup na hranice nebo měla mít přístup na hranici, aby tam tady alespoň dohlížela na situaci, to bohužel tak není. V tuto chvíli OBS, v obrámci OBS e Rusko opět odmítlo prodloužit mandát pozorovatelské mise OBSE, která má na starosti monitorování hranic. A to sdělení je jasné. My nechceme, abyste měli kontrolu nad hranicemi, my nechceme eh, přijít o toto okénko, kterým můžeme eh, jaksi ilegálně pašovat eh, zbraně a kontraband na Ukrajinu. A toto je jeden z nejdůležitějších prvků toho konečného řešení, takže moc děkuji, že jste podpořili tuto myšlenku. Pane Gálere, vaše otázka se týkala platnosti minských dohod. Oni jsou nadále platné a my nadále uh, jsme, tedy držíme ten závazek je plnit. Skutečně toto řešení je to řešení, které chceme společně s našimi evropskými partnery, takže na tom dále, nadále pracujeme ale ještě jednou musím říci, že na to musí být dvě strany. Potřebujeme, aby Rusko se účastnilo rozhovoru, potřebujeme, aby bylo konstruktivní. A pokud to bude potřeba, tak bude tak budeme muset Rusko, na Rusko zatlačit, aby se chovalo řádně, aby přispělo k dosažení konečného řešení a nikoli by neustále porušovalo minské dohody. Co může udělat Evropská unie, aby přispěla dalšímu tlaku na Rusko. Pokud jde o sankce, tak ano, ty jsou důležitým nástrojem, jedním z nástrojů. A nadále pomáhají Ukrajině v provádění hospodářských a sociálních reform v zemi. Ještě jednou bych chtěl tedy apelovat na naše evropské partnery, aby se zamysleli nad tím, jestli by nebylo možné rozšířit přítomnost Evropské unie na místě v terénu, aby, aby pomohli Ukrajině vyrovnávat se s touto velice vážnou situací eh, v oblasti hranice s Ruskou federací. Dále zde byla otázka, která se týkala reform na Ukrajině. Tahle vláda a prezidenta Vrchovná rada nevyužívá válku na Ukrajině, tu agresi Ruské federace jako výmluvu, proč nic nemůžeme udělat. Je to pro nás veliká výzva, ale my se nadále držíme našeho závazku. Toto je náš osud, věříme tomu a s vaší pomocí se nám podaří reformovat naši zemi. A doufáme, že můžeme být i novou krví pro ty, kteří věří v to, že Evropská unie a evropské hodnoty se dají šířit i do dalších zemí. A ještě jednou vám chci připomenout, že obyčejní lidé v roce 2014 umírali v ulicích ne kvůli tomu, že došlo ke státnímu převratu, ale umírali s evropskými vlajkami a s tím, že snili o evropské budoucnosti naší země. Děkuji vám. Pan ředitel Vigand. Pane řediteli, já vím, že samozřejmě také musíte mít možnost odpovědět na otázky. Některé z nich přímo um, mířily na vás, ale já bych chtěla poprosit, abyste extrémně omezil svůj eh, vstup. Já udělám to samé za sebe. Já bych chtěla jenom poděkovat eh, přítomným německým a francouzským diplomatům za to, že sem přišli. Velice oceňuji toto jako zdvořilé gesto. Je to to neobvyklý formát pro tuto rozpravu, ne, neobvyklý a já skutečně beru vaši účast jako zdvořilé, zdvořilostní gesto. Diplomacie ví, diplomata znají tento typ eh, skupe- eh, se skupení. V mezinárodních kruzích je to eh, snadné, snažší možná. Já velice oceňuji vaše příspěvky do dnešní diskuse. A teď prosím, pane řediteli eh, Vígande, poprosila bych vás o velice omezený příspěvek. To je nový politický přístup. Ale vážený pane kolego, Evropská unie se tady rozhodla omezit sama sebe. Skutečně máme časové omezení. Prosím, máte slovo, pane řediteli. Ano, já vám to usnadním, paní předsedkyně. Mohu skutečně být velice stručný, protože v podstatě můj, eh, něme, můj německý a francouzský kolega už poskytla většinu těch odpovědí. Ta zóna volného obchodu mm, předběžně začne platit od 1. 1. 2016, o tom není pochyb. EU i Ukrajina k tomu podnikla veškeré nezbytné kroky, to je také odraženo v rozhodnutí rady. Dále ta jiná témata zastíní to ukrajinskou, ukrajinskou krizi. Já myslím, že všichni ostatní kolegové říkali, že teď máme hlubokou krizi v Sýrii. Máme zde také naléhavé eh, téma migrační. V tuto chvíli se objevil, objevilo i téma jednání s Tureckem. Máme tu teroristickou eh, hrozbu ale Evropská unie je unie států. Máme prostě více témat, kterými se musíme zabývat zároveň. Ono tomu tak v, minulo, v minulosti bylo také. Eh, před pár lety byly extrémně relevantní témata eh, krize eura a řecké krize, zároveň se nám ale už vyvíjela krizová situace na Ukrajině. A my prostě věnujeme pozornost všem tématům, která si to zaslouží. Dále, pokud je o přehodnocení sankcí, kolegové už o tom hovořili, rada skutečně přijme nezbytná rozhodnutí v nejbližší době. V hlavy státu a vlád v březnu už jasně stanovili požadavky. Eh, a poslední věc, eh, na místě na Ukrajině v Kijevu máme Evropskou poradní misi a teď pro strategickém přeskumu už bude moci působit i více regionálně, bude moci poskytovat operační podporu, zatímco zatím to bylo pouze, bylo pouze strategické poradenství, ale nejedná se o monitorovací misi pro účely konfliktu. Je to skutečně civilní mise a v tuto chvíli mezi členskými státy není jednotný názor na to, zda bychom měli mít jinou, jiný typ mise. No a my samozřejmě se musíme vynasnažit co nejvíce, abychom tady podpořili, jak nejlépe můžeme, tu zvláštní monitorovací misi OBSE. Jejich eh, monitorovací letadla skutečně eh, jsou blokována, nemají přístup na všechny všechny části území, to se musí změnit a prosím napřeme své úsilí tady tímto směrem. Pro tuto chvíli děkuji. Děkuji vám, pane řediteli, říká paní předsedkyně. Skutečně se vám nesmírně omlouvám za to, že jsem omezila váš čas na reakci a chtěla bych vás ujistit o tom, že pan ředitel eh, Vigant, jakožto zástupce Evropské instituce, eh, samozřejmě může mezi nás přijít častěji, Velice rádi ho zde uvidíme na nějaké interní eh, rozpravě. A pokud máte pocit, že byste chtěli ještě podrobněji rozvést některé ty body, tak vás prosím, abyste nám zaslal své připomínky písemně. Pokud to bude nutné, tak já se vzdám eh, toho, že bych zde vyvodila eh, nějaké ústní závěry ačkoliv to máme na programu. V tuto chvíli se pracuje na společných závěrech písemných. To bude ještě pár minut trvat. Ještě jednou mnohokrát děkuji, pane, pane vyslanče, pane řediteli, za vaši účast. Máme plánováno teď veřejné slyšení ohledně činností soukromých bezpečnostních agentur. V kontextu evropské bezpečnosti a obrany, prosím, zůstaňte na něj. Děkuji.